nebylo zohledněno, že Kamal byl eh, nahrazen panem Karimen při zprávě, kterou jsme měli předtím. Tedy nyní má na čtyři minuty slovo pan Kamar a potom pan komisař. Tématem je eh, dohoda o zóně volného obchodu mezi EU a Indií. Děkuji, pane předsedající. Myslím, že to zmatení je pochopitelné. Já už v tomhle parlamentu dlouho eh, vysvětluji, že nejsem pan Karim a že jsem opravdu pan Kamal. A asi to je pro všechny velice matoucí, zvláště teď, když vlastně pan Kamal bude mluvit eh, ke zprávě pana Karima. Ale eh, kolega z nečekaných důvodů nemohl se dnes dostavit. Ta jeho zpráva se týká obchodu se zbožím, službami, investic také rozvojových otázek. Hovoří eh, se také eh, o alternativním řešení z důvodu, že při hlasování o původní eh, zprávě vlastně nebylo dosaženo dostatečného množství hlasů, takže máme alternativní usnesení, které právě řeší otázku vztahu EU-Indie i z hlediska liberalizace obchodu. EU a India zahájili e, jednání v červnu 2007 o obchodní dohodě, hovoří se někdy o preferenční obchodní dohodě a e, ta zpráva volá po uzavření e, vyvážené a podrobné dohody mezi EU a Indií, která bude pokrývat zboží a služby a bude také obsahovat ustanovení o transparentnosti právních předpisů, vytváření vodného investičního prostředí, eh, o standardech eh, sanitární a fitosanitární ochrany, eh, řešení mm, práv duševního vlastnictví, celních otázek a podobně. Podíváte-li se na obchod se zbožím, tak Indie vlastně uplatňuje cla která jsou zhruba ve výši 14,5 ve srovnání s EU. Indie také vyváží některé potraviny do EU, ale je zde potřeba ještě řešit některé bariéry eh, administrativní povahy liberalizace obchodu musí znamenat, že je třeba potřebí vytvořit vhodné právní předpisy i na veřejném trhu. Často ale stát není schopen poskytovat dostatečné veřejné služby, to je třeba uznat. A musíme také uznat, že tady je i role pro soukromý sektor, pro nestátní aktéry, které mohou poskytovat veřejné služby chudým, zvláště tehdy, když stát samotný to není schopen sám zajistit. Často kvůli nedostatečným eh, příjmům. EU e, vyváží zhruba 1,5 do Indie, Indie vyváží zhruba 9,2 svých služeb do EU, takže je tam určitá e, nerovnováha. Je ovšem zapotřebí vytvořit, aby zajistit, aby v dohodě byly i e, vlastně podmínky na ochranu zájemného obchodu, tak aby tady byla vzájemná důvěra třeba i vůči indickým podnikům, třeba v oblasti ochrany údajů. Zpráva také uznává v kapitolách o investicích že je třeba liberalizovat pohyb kapitálu. Žádáme komisi, aby do dohody zahrnula takové klauzule také o kontrole kapitálu, protože to je velice důležité především pro chudé země, také v souvislosti s finanční krizí. Zpráva vítá závazek Indie, že bude chránit práva duševního vlastnictví a že se bude řídit dohodami TRIPS, ale zase musíme si být všichni vědomi toho, že příliš mnoho závazků třeba v oblasti zdravotnictví může být zatěžující pro chudé země. Může to znamenat vlastně pro chudé země nemožnost přístupu k některým léčivům. Konečně zpráva také uznává um, ve své kapitole o uh, rozvoji, že právě rozvoj by měl být součástí jakýchkoliv obchodních dohod. Také se tam uznává že je třeba si všímat i e, otázky ochrany pracovníků, otázky životního prostředí a podobně. E, musíme se snažit o určitou rovnováhu mezi otázkou obchodu, mezi otázkou životního prostředí, standardy MOP a podobně. Často se snažíme jít příliš daleko jednou cestou a e, vlastně příliš se zdůrazňuje obchod a často ale v konečném důsledku to může vést ještě k větší chudobě eh, člen, eh, těch rozvojových zemí, protože jim neumožníme rozvíjet své eh, kapacity. Děkuji, nyní pan Michel. Chtěl bych poděkovat Evropskému parlamentu za to, jaký zájem projevuje o dohodu o volném obchodu mezi EU a Indií. Eh, děkuji tedy konkrétně panu Kamalové a děkuji eh, Výboru pro mezinárodní obchod za vynikající práci na přípravě eh, této zprávy o dohodě o volném obchodu mezi EU a Indií. Děkuji i dalším výborům, kteří se na tom, které se na tom podíleli. Tady návrh usnesení se zabývá prakticky všemi možnými aspekty vyjednávání takové dohody o volném obchodu mezi EU a Indií, tak vyjádřené aspekty vyjadřují velice užitečný příklad přínos eh, do jednání o takové dohodě. Eh, pokud jde o dohodu o volném obchodu mezi EU a Indií, je třeba brát v úvahu celkový rámec a také složitost vztahů strategické povahy eh, s Indií. A to včetně dvou velice důležitých iniciativ v dialogu, které jsme s Indií vytvořili. Myslíme si, že je velice důležité jednat a úspěšně uzavřít dohodu o volném obchodu, podle scénáře výhodného pro obě strany EU i Indii. Eh, čím bude ambicioznější tato dohoda, tím větší zisk eh, to bude znamenat pro obě strany EU i Indii. To je důležitá, důležitý závěr studie o dopadu provedené eh, nezávislými konzultanty Mm, cílem je především studovat eh, hospodářský, sociální a environmentální dopad dohody o volném obchodu a také stanovit určité doprovodná opatření. Eh, dopad eh, z, trvalé, z hlediska trvalé udržitelnosti je nyní dále ještě zkoumán a také bude doplňovat body, o kterých se jedná. Dovolte, abych vám řekla, jak pokročila jednání. Šest jednání nebo šest kol už proběhlo od června 2007, minulý týden v Dilí proběhlo od 10. do 17. Eh, března poslední kolo jednání a po dubnových eh, volbách v Indii a po Evropském summitu eh, bude se pokračovat dále. Bylo již dosaženo velkého pokroku, konkrétně jsme si vyměnili velice užitečné diskuse o klíčových oblastech služeb a e, projednali jsme text prakticky ve všech oblastech této dohody. E, chtěl bych ještě jednou poděkovat e, parlamentnímu výboru a komise se těší, že bude i nadále velice užitečně spolupracovat s parlamentem. Děkuji, hlasování se bude konat ve čtvrtek. Prosím, omlouvám se paní Paceli. Nyní se konečně dostáváme k vašich právě cena, tématem jsou ceny potravin v Evropě. Prosím, máte slovo. Děkuji.